the meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people could sit down, we'll proceed. Tak, prosím, kdybyste se mohli usadit a budeme pokračovat eh, eh, v hlasováním o směrnici prospektus. Voting. Right, could I see all those in... Could you see... Takže prosím, chceme, chceme hlasovat, tak ještě, ještě bych prosil a slyšíte mě, mám mikrofon zapnutý. Right, Right. We are voting on the uh, prospectus directive. Takže směrnice prospektus. Kompromis F. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní 94. 94, kdo je pro? Proti zdrželi se, schváleno. Nyní číslo 16, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď číslo 98 je staženo, 99, prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 100, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 101, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 102 je staženo, čili nyní 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrhy 103 a 104 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je to schváleno, ale prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Já jsem náhradnice. Já nevím, jestli mám hlasovat. Máte kartu? Mám hlasovat za EPP. Hlasování bylo ukončeno. Hang on. We will count we'll hang, look, if, if you, if you keep quiet, we, we have, we... Eh, prosím o klid. Eh, my, eh, my to s, prověříme podle čísel, takže končím hlasování. 25 pro 18 proti. E, váš hlas by asi na tom nic nezměnil, že? Takže schváleno. Takže teď 105. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Opět prověříme. Končím hlasování. Dvacet jedna pro, dvacet dva proti. Takže má hlasovat nebo nemá? I'm just trying to work out whether she... Zamítnu to. No já jsem jenom chtěl, ale to na tom nezáleží. Now move on to 106 and 107. Takže není 106, 107 pro. Proti. vypadá, že je to opět eh, zamítnuto. Takže 108 bude pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 109 a 110, kde pro, proti, zdrželi se rovněž zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A to je číslo 117, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A, pardon, a, musíme se vrátit ke kompromisu B, ten jsem přehlédla, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 118 nyní, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 120 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 121 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 122 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 123 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 124 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 125 pro, schváleno 126 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 120, pardon, 22, 22 pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis E, pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak a teď 120, 133 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 26, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. 34 odpadá, 27, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. Sto třicet sedm je další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno kompromis K s ústním pozměňovacím návrhem EPP, který je vyznačen na hlasovacím seznamu. Spravodaj je pro. Spravodaj není proti, ale bude hlasovat proti. My jsme to pochopili souhlasí s ústním pozměňovacím návrhem na papíře, ale nebude pro ně hlasovat. Takže všichni, kdo, je, kdo jsou pro ústní pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto. Ově, ověříme si to. zájevy hlasování. Končím hlasování. Takže ústní pozměňovací návrh je schválen. Takže to byl kompromis K s ústním pozměňovacím návrhem. A nyní tedy odhlasujeme kompromisní návrh K, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Ano, je to schváleno. Nyní 150, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto 151, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto 33, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno 34, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 152, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 35, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 153, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 155, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuta. 37, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 38, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 164, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 165, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 166, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní návrh blokového hlasování od 40 až po 67. Myslím, že je to dohodnuto. Takže v bloku, kde je pro, kde je proti, zdržel se, tento blok je schválen. A dostáváme se k 68. Pokud jste to zachytili, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Je to asi zamítnuto, ale ještě si to ověříme. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to schváleno. Lidé tady přecházejí. Kompromis A. Kdo je pro kompromis A? Kompromis A. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Pozornací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 8. Kdo je pro? Byl, tento návrh byl stažen. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 70 8, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 88, 89, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 80, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. 81, kdo je pro, kdo proti, zdržel se, schváleno. Kompromis je, kdo je pro, kde proti, zdržel se. Myslím, že se, se socialisté zdrželi. Vy jste pro. Snad bude do ověřit u kompromisu je. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže to bylo schváleno. Je to velmi nepředvídatelné. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, kdo je proti. Nikdo nehlasuje. Desítka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. 80, 85, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. 86 a 87, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. 12 a 88, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 13, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A nyní Hlasování o celém textu, jak byl upraven, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se. Chcete to spočítat? Takže elektronické hlas, hlasování o celém upraveném textu. Hlasování bylo ukončeno. 39 ku 6 a legislativní usnesení. To provedeme také elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 38 ku 6, jeden hlas se zdržel.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 We, we now have the vote on... Kolegové, teď máme na programu eh, hlasování o zprávě na mé zprávě, to je mm, o jmenování více před místo předsedy Evropské investiční banky, pardon, Evropské centrální banky. We have to go down the, the uh, one. Just a block Podemos votar en bloque el texto tal como ha sido propuesto. Lo votamos. Můžeme odhlasovat v bloku text tak, jak byl navržen. Budeme o něm hlasovat elektronicky, paní předsedkyně. Takže budeme hlasovat elektronicky. Text tak, jak byl upraven. Takže budeme schvalovat alternativu číslo jedna. Kdo je proti? Zdržel se? No. Paragrafo, el paragrafo 2, votos a favor. Odstavec 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 1 až 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále zde máme A až C schváleno a celkové hlasování elektronicky. Kdo je pro? Hlasování je u konce. 37 bylo pro, 3 proti. A blahopřeju paní Bous a panu Konstancovi. Pane předsedo, já bych chtěl informovat členy výboru o tom, že tento výbor ve své nesmírné moudrosti eh, v dvou bodech zdůvodnění odhlasoval opak toho, co je potom eh, v článcích. Čili máme ve zprávě nekonsistentnost. V úvodním bodě říkáme něco, co neříkáme v článku a ještě jednou naopak. To není ovšem poprvé, to ještě eh, v triálogu potom budeme muset upravit, to se prostě stává. This, this gives you this gives you the opportunity to argue. Takže v trialogu tím pádem budete moci argumentovat tak i naopak. Já, já myslím, že to je jeden článek a jeden bod zdůvodnění. A ten článek měl všem jasnou většinu, čili já myslím, že ten by měl mít přednost před úvodním bodem. Anyway, if we could now move on to the... Takže eh, teď přejdeme k dalšímu bodu na programu, což je výměna názorů o eh, dozorovém balíčku Vzhledem tomu, že se nám posunuli termíny pro podávání pozměňovacích návrhů a vzhledem k jejich velkému počtu, je velké riziko, že se nám nepodaří eh, mít eh, včas do 12. dubna všechny překlady. Takže my budeme mít tuto debatu posunutou z 12. na 22. dubna. To bude ve Štrasburku. Já vím, že to není e, zrovna nejlepší, ale je to jediná možnost. Alternativa by potom byla 3. a 4. května, ale to znamená, že pak by se musel až do června přesunout hlasování v ekonu a do pléna by se to pak muselo přesunout až na září. Čili abychom to skončili, abychom to dokončili do léta, do konce léta eh, musíme mít tedy tu druhou debatu k tématu 22. ve Štrasburku. Takže schváleno, ano? I think what we'll do is just go through the... Uh, Takže my prostě eh, projdeme zprávy tak, jak je tady máme v tomto pořadí uvedené. Takže nejdříve to bude zpravodaj o bankovním dohledu a zprávu náš místo předseda. Velice děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit co možná nejrychleji. Nejprve mám tři předběžné poznámky a dále je zde deset tematických bloků, ve které, e, ve, do kterých jsem zařadil všechny pozměňovací návrhy. Já jsem pracoval co možná nejrychleji, protože jsem chtěl, aby to bylo španělské předsednictví, které schválí balíček o dohledu. Za druhé, měli jsme velké obtíže. Návrh komise byl předložen ještě před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a my jsme ji museli přizpůsobit Lisabonské smlouvě. V předchozí situaci platila komitologie a postup který byl jiný a nyní zde máme jiné právní kategorie, máme zde eh, implementační akty a delegované akty. Třetí poznámka. Všichni zpravodajové jsme se rozhodli, že budeme pracovat nad textem komise a ne e, dohodou rady. První tematický blok se e, zmiňuje o systémovém, e, systémové povaze dohledu. Patří tam pozměňovací návrhy, které posílí e, národní úřady, všechny tři orgány smíšeného výboru a všechno, co se týče dohledu. Pohlížíme na ně jako na celek, protože si myslíme, že to bude účinnější, že je to první krok k jednotnému dohledu. Pan kolega Skinner přijal pozměňovací návrhy paní Gular a další pozměňovací návrhy stejné zpravodajky a pojednával to v souvislosti s výborem pro systémová rizika. Další blok patří společnému Jedná se o tři zásady. Je to bankovní orgán, který by byl v terénu, dále dopadové studie a přistupuji eh, k tomu konstruktivně a beru to se zprávy pana Skinnera, abychom se vyhnuli institucionálním zablokováním. Tento parlament může mít možnost vykonávat úlohu kontrolní, eh, kontrolního orgánu. Proto zde mám odpovědné osoby, které by měly vysvětlit, jaké jsou možnosti pro vyřešení této situace. Samozřejmě, že rada bude moci udělat to samé. Třetí bod, abychom kompenzovali sílu, kterou poskytujeme Evropskému bankovnímu orgánu, zdůrazňujeme posílení eh, skládání účtu. Předseda orgánu se zde musí, zde musí vystoupit a musí složit účty a říci, co udělal v daném období. Další, pokud jde o technické normy, zde jsou schody i neschody, zvláště s mým kolegou Sanchezem. Pokud jde o zprávu, technické normy, to jsou normy, normy o rozvoji legislativních e, aktů. Jedná se o parlament a radu. Rozpory spočívají v tom, že já pojímám všechny technické normy jako delegované eh, čin ve smyslu článku 290, můj kolega je pojímá podle článku 290 a jako implementaci podle článku 291. My se tedy neschodneme v tom, jestli se jedná o technický nebo politický ráz. Já si myslím, že ústavní výbor a právní výbor by nám měli říci, jakým způsobem bychom na to měli pohlížet. Pokud jde o orientace a můj kolega Sanchez za socialisty také poskytl své pozměňovací návrhy a my se sou, shodneme na tom, že by, to, by se mělo jednat o nenormativní postup. úředníci by neměli eh, zapojovat do pokud jde o odměňování úředníků, předseda orgánu nám řekne, jaký dohled byl vykonán, jaké orgány dohledu eh, vykonali to či ono. Takže Toto vše je téma odměňování uh, úředníků. Problémy, které mi předložily skupiny, pochází ze skupiny obzvláště konzervatorů a e, britských reformátorů a jsou soustředěny na rozhodování týkající se individuálních orgánů v tom případě, že národní orgán dohledu nebude že brát ohled na doporučení vnitrostátního orgánu dohledu. Podle mě, pokud se tomu stane, aby doporučení eh, orgánu dohledu nebyly, neskončily rovnou v koši, tato doporučení musí být obrácena přímo na dotčenou instituci a donutit ji chovat se náležitým způsobem. Dále právní základ. Právní základ je slabý, protože ani rada, ani komise neřekly, že zde existuje právní základ pro všechny případy. Řekli, že pro některé ano, pro druhé ne. Ale já nechápu, jaký je v tom rozdíl. Možná, že kde existuje více problémů, je to právní základ pro individuální příklady pro, při narušení komunitárního práva. V článku 280 lépe řečeno 258 slov, již existuje sankční postup. Řídí se také rytmem finančního světa a z tohoto důvodu si myslím, že se nejedná o právní problém, ale politický problém. Jak již jsem řekl ve zprávě Tarnell, abych se soustředil na britské téma, po pádu Lemans, jak jistě víme, stalo, eh, Lehman zkrachoval kvůli instituci, která měla sídlo v Londýně. Máme dvě možnosti. Buď hostitelské zemi dáme větší pravomoci, aby eh, bychom se zabývali vnitřním trhem, anebo posílíme evropský orgán. Evropské řešení, podle mého názoru, odpovídá tomu, co jsme již zde v parlamentu říkali od roku 2000 a je naléhavější než kdy jindy. Já sám jsem v roce 2000 vypracoval zprávu, ale budu zde citovat i názor dalších odborníků, což je McHoven, který říká, že bychom neměli polevovat ve svém úsilí. Pokud jde o výbor dohledců, měly by být, měla by být posílena úloha orgánů dohledu. Měli by mít určité závazné úkoly a měli by působit přímo. Evropský orgán. navrzní tak, že ty instituce, které by obsahovaly systémová rizika, tedy jejichž krach by mohl ohrozit systém jako celek, aby tyto systémy byly podrobeny evropskému dohledu. Prostřednictvím vždy vnitrostátních orgánů dohledu, abychom zbytečně nevytvářeli byrokracii. Mělo by se jednat tedy o výbor, bankovního dohledu a ve spolupráci s, s kritérii také mezinárodních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond a dalších. Proč je schvalován evropský orgán? Za prvé, protože banky, které vyvolávají systémová rizika, eh, mají jiné, ži, existují v jiných realitách. Dále, abychom nerozdělovali eh, tento problém jednotného prostoru a různých orgánů dohledu, které působí na různých územích. Dále, pokud jde o, například o řecký dluh, bylo by složitější s tímto problémem bojovat, kdyby se tím zabýval pouze místní orgán dohledu. Další blok se týká záchranného fondu. Ze tří důvodů, aby zde byl stanoven vztah mezi orgánem, který dohlíží, a národními pokladnami, které platí, aby se posílil vzájemný dohled a aby se zabránilo rizikům, protože tato rizika by byla změkčena dvěmi polštáři. Platily by banky a platil by fond. To platí i pro pojištění, o kterých se zmiňuje zpráva Skinner. V radě pracujeme lépe než dříve. Rada před několika dny schválila Lisabonskou strategii 2020, která ve svém bodě 4.2 říká, že abychom zvládli lépe řízení finanční krize a musíme hledat lepší řešení pro finanční odvětví. Předposlední blok je téma mezinárodních vztahů. Všichni budete souhlasit s tím, že Evropská unie musí působit jednotně na mezinárodních fórech. Je zde riziko, že G20 se změní na G2 a nikdo z nás nebude přizván buď ne, budeme mít jeden hlas, anebo nezvládneme nic. A poslední bod, paní předsedkyně. Já jsem se snažil být zdrženlivý a nemluvit příliš mnoho, ale poslední téma je účast příjemců bankovního uh, úvěru na zprávě e, těchto úvěrů. Já si myslím, že je to příliš nakloněno e, bankám protože hlavní příjemci bankovních úvěrů jsou malé a střední podniky. Velké podniky eh, se financují z kapitálového trhu. Já bych proto chtěl, aby zástupci malých a středních podniků byli ve skupině zainteresovaných osob podle článku 22 a aby byli také eh, v skupině eh, dozoru, které by se tak zabývaly evropskou ekonomikou. Takže, dámy a pánové, zde začíná skutečná práce zde bude eh, také probíhat vyjednávání. Já se ho budu účastnit s myšlenkami, které zpráva obsahuje. Je to pro mě důležité, protože kdybych si to nemyslel, že je to důležité, tak bych se te, do této práce nepustil a nyní bych velmi rád si vás vyslechnu. Thank you very much. We now move... Děkuji. A nyní přistoupíme k zpravodaji pro Evropský orgán pro cené papíry a trhy. Svene, prosím. Zunächst mal vorab. Äh, tak já bych chtěl předeslat, že zpravodajové úzce spolupracovali. Já nebudu opakovat to, co se nachází v přesahu, to by nás jenom stalo čas. Chtěl bych eh, jenom eh, zmínit body, které se v mé zprávě změnily eh, vlivem pozměňovacích návrhů. Tak zaprvé chceme posílit nevládní organizace finančním vyrovnáním. To je podle mě důležitá otázka vzhledem k silovým poměrům, které zažíváme v souvislosti s touto zprávou, ale i s dalšími. Podle mě je důležité poukázat na to, že pokud máme slabé rezorty eh, a máme eh, organizace, které třeba eh, združují malé investory a tak dále, no tak tady eh, musíme nadále uvažovat o tom, jak eh, zejména do budoucna zajistit kvalitnější legislativu v této oblasti. Další věc je třeba stanovit rozsah, kterým se to má zabývat, pokud se týče práv eh, akcionářů, audity, finanční reporting, eh, vypořádání sekuritizace, short selling, eh, deriváty, čili standardizace těchto oblastí a kromě toho navrhujeme, to je třetí bod, aby na evropské úrovni a také po konzultaci s příslušnými aktéry, aby vznikl evropský rejstřík, podobně jako to existuje už na národní úrovni, pro nejrůznější aktéry na trhu, prostě, aby byl k dispozici celoevropský rejstřík, aby eh, a kteří na trhu, kteří budou chybovat, aby bylo možné je snadně identifikovat. My jsme ve výboru již dříve debatovali o zákazech určitých typů produktů a obchodů ale já bych chtěl zdůraznit, tak je to zaznělo dnes dopoledne, že nám nejde o to, abychom eh, veškeré nové produkty a nové nápady na trzích eh, museli nejdříve hlásit, a aby se to nejdříve prověřovalo, ale spíše ex post, aby tam, kde skutečně dochází k nekalým praktikám, aby ex post bylo možné Eh, tento produkt zakázat. Dále pokud se týče ESMA, clearingové domy a eh, kreditní agentury, ratingové agentury, aby tedy také spadaly pod tento dohled. A ještě poslední bod, aby národním dozorovým orgánům i evropskému dozorovému orgánu byly informace k dispozici. A poslední bod, technické standardy eh, všech různých aktérů na trhu je třeba vzít v úvahu proto, aby v praxi při stanování norem nedošlo k tomu, aby, abychom prostě přehlíželi některé typy, dejme tomu, investorů. A další bod, eh, rozhodovat eh, by neměla komise o tom, kdy nastává nozová situace, nejbrž toto by měl dělat, měla dělat Rada pro systémová rizika. Nouzové situace podle článku 10 eh, tady by měly být dispozici nejenom nástroje z článku 1.2, ale také z nařízení jako takového. Další bod Příslušný orgán by měl zastupovat eh, členské země EU vůči třetím zemím, to už tady řekl kolega Gajo. Dále ekvivalentní dozorové hodnoty třetích zemí by měly být, bylo, mělo by možno je určit příslušným eh, prostřednictvím Delegated Acts. Dále eh, tento orgán by se měl nejméně kvartálně scházet, měl by být eh, informován ve všech relevantních případech. Eh, dále eh, by se měl uplatňovat článek 23 v době, v okamžicích, kdy členské země nemohou přímo a v významném rozsahu plnit svoje dozorové funkce. Dále e, je třeba brát ohled na rozšířené pravomoci tohoto orgánu, je třeba nějakým způsobem vybavit tuto instituci, no a v neposlední řadě e, rada, pardon, zpráva komise, kde se jedná o vyhodnocování, tak tam e, musí být dispozici také návrhy společného výboru a skupiny aktérů, eh, čili tolik k tomu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pro ty z vás, kteří si kladou otázky, nejdříve vyslechneme zpravodaje, potom stínové a potom další, protože jde o balíček a tak to aspoň jde nebo vystupovat víckrát. A nyní Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké pojišťovny Peter. Dovolte mi přednést několik připomínek. Za prvé, celkově vzato jde o ambice a o to, jak se parlament může optimálně prezentovat. A bude moci tedy z pozice síly vyjednávat s radou, protože bude důležité vědět eh, minimálně tedy, když ne obchodovat, tak alespoň tedy mít možnost něco od rady získat. A to závisí tady na tom, jakým způsobem budete také vypostupovat. A s, kolega, s kolegy jsme se shodli, eh, shodli na mnohem, minimálně na ambicích, možná ne tak v čase. Takže já se vrátím k dřívějším debatám o naléhavosti schválit tuto zprávu do léta, abychom měli něco, co by bylo funkční k 1. 2011. Další záměr bylo tedy sloučit určitým způsobem realitu s ambicemi. A musím říci, že nesouhlasím s příliš ambiciozním cílem, tedy do 1. ledna 2011, což by znamenalo integrovaný proces s jedním orgánem dohledu a příslušným fondem. Nicméně mám určité náměty, jak tyto věci sloučit a vytvořit něco hodnotného pro naše diskuse s radou. Významné pozornosti návrhy, které jsem předložil, se týkají předseda dozoru by měl být před, vybrán ze, z seznamu krátkého seznamu předloženého dozorčí radu a několik komisí. Za druhé si myslím, že by měl být taky dohled nad jakostí, pokud jde o uh, a měl bychom využít vztahu mezi regulátory, což scházelo. Regulátoři příliš snadno se spoléhali na možnost přehlasování a měl bychom nalézt jednotnost rozhodovacího procesu. Za požadavky, které se týkají jednotlivých zúčastněných skupin, včetně těch neziskových kolegové již hovořili o rozpočtu, tak aby to umožnilo menšinové zprávy jednotlivých zástupců eh, zúčastněných stran. Za páté, u poznaceného 12 a tam můžou existovat určité rozpory. Já jsem eh, spolu podepsal s kolegy pan Antolín Sanchez Presedo návrh, se kterým souhlasím, což nám umožňuje uvažovat nad rámec 1. ledna 2011 o tom, jak toto ještě rozvést do integrovaného přístupu a mít ustanovení, které umožní revizi po třech letech, abychom mohli navrhnout zpřísnění této integrace a zvážit jednotný evropský dohled, pokud to bude nutné. Pokud to má být takto, tak to nemůže být přes noc a mělo by to být řešeno evolučně. A tento pozměňovací návrh nám umožňuje vize, ambice a také tu realitu, se kterou se dokážeme smířit a věřím, že se mnou budou kolegové souhlasit. A kromě toho si nejsem jist, jak velké bohatství existuje v eh, penzijním oboru, ale myslím, že to je asi 55 bilionů euro v oblasti pojišťovnictví na evropské úrovni. Měli bychom zvážit, kam se ubíráme, pokud jde o fond pro řešení těchto otázek. Já musím řešit ty otázky tak, jak je vidím a skutečně se mi ty částky jeví obrovské. U některých dalších EOPA by měla rozhodovat o jednotlivých institucích, pokud jde o nekonzistentní aplikaci komunitárních pravidel. A tato rozhodnutí se budou týkat relevantních institucí v členských státech, zejména v těch členských státech, které nebudou plnit eh, příslušné předpisy. a opa by měla přispívat eh, k aktivitě mezinárodních institucí. Pokud jde o uznávání ekvivalentnosti, to je zásadní. Je třeba zajistit, že budou sehrávat klíčovou úlohu při modelování v finanční regulační budoucnosti na celosvětové úrovni a díky tomu se nám podaří připravit rozhodnutí, která povedou k ekvivalentnosti a budeme schopni docílit tohoto procesu na celosvětové úrovni. A mělo by postupovat pro mě jako CEOP v současnosti. Komise by měla CEOP zahrnout do zřízení Evropy, Evropy a radši bych viděl zahrnutí tedy ještě důslednější. Tyto pozměňovací návrhy jsou doplněny do původního textu a bylo to projednáno společným konzultativním výborem. Tam už jsme dospěli ke konzenzu a existují některé ohlasy, které nám naznačují, jakým směrem se ubírat a tím vzniká proces, bude možné eh, zpřísnit proces dohledu a nebudeme směřovat k integrovanému dohledu hned na první pokus, což je moc ambiciozní. Děkuji. A nyní makroobezřetnostní dohled a vytvoření Evropského výboru pro riziko Sylvie. Děkuji, paní předsedkyně. Diskuse, které jsme vedli, nebudu to opakovat. Pokud je o můj návrh, neexistují zásadní spory. Jsou tam některé rovnovážné body, které jednotlivci umístují na různých místech. Já bych připomenula omezený počet bodů. První věc, ve zprávě skupiny La Rozier byla určitá volba, kterou komisi převzala a kterou nikdo nespochybňuje což je mikroekonomický umístit pod dohledem ECB, aby zde centrální banky národní sehrávaly významnou úlohu, mimo jiné díky tomu, že jsou vlastně orgánem, který půjčuje. Tudíž jsem vycítila určité různé důrazy, pokud je o místo centrálních bank které jsou většinové v návrhu komise, se kterými jsme pracovali, a kde někteří si přejí menší vliv. Myslím, že je třeba nalézt rovnováhu mezi na jedné straně požadavek na otevřenost, protože krize vyvolala určité podezření vůči bankéřům a dohledu, ale tato otevřenost by měla být rozumná vzhledem k důvěrnosti informací, které jsou zpracovávány a také vzhledem k potřebě nezávislosti za sebe nechci jít tak daleko, že bychom eh, vlastně měli v těchto orgánech zástupce průmyslu, případně jiných od, odvětví, ale měly by tam být osoby, které by tam byly osobního titulu a mohly by zajistit určitou otevřenost. A uvidíme, kolik budu, bude těchto zástupců v General Boardu a ve Steering Committee. Druhá otázka je otázkou otevřenosti ano či ne. Zda se spokojíme s konzultativním výborem interdím, který bude zhruba složen eh, ze zástupců 27 centrálních bank a orgánů dohledu, anebo zase otevřeme univerzitnímu světu. Za sebe já jsem vyslechla Dominika Stroskana a Maria Draghiho minulý týden, jsem poměrně nakloněna myšlence, kterou jsem již načetla. Samozřejmě jsem připravena případným kompromisům, abychom měli tedy univerzitní experty celosvětové úrovně. A oba, obě osoby, o kterých jsem hovořila, je, zmínili úlohu Evropy v celosvětovém dohledu. Třetí téma Rozhodneme nyní o budoucím vývoji dohledu v Evropě, anebo budeme vycházet ze stávajícího stavu. zprava La Rosiera, vychází ze stávajícího stavu, dodáme expertní úroveň makroekonomickou na úrovni centrální banky, ale zachovejme tři výbory na Lamfalusiho a necháme na jejich místě. Já se domnívám, že pokud takto budeme postupovat, tak vlastně implicitně rozhodujeme i pro budoucnost a bráníme jejich sloučení, protože by vlastně bylo hloupé zahajovat činnost tří orgánů ve tří různých městech, aby se sloučili za tři roky. Myslím, že to je otázka, o které bychom měli jednat v klidu, ale v této fázi ty možnosti už budou méně otevřené. Dnes možný budoucí guvernér centrální banky hovořil o tom, že je pro dohled, o kterém hovoří jako Twin Peaks, a ten model není úplně nejzastoupenější, což by znamenalo dva celky a nikoli tři. Zatím jsme ovšem nerozhodli, ale měli bychom bránit rozhodnutí, které by nám zavíral cesty do budoucnosti. Děkuji kolegům, kteří v tomto smyslu předkládali pozměňovací návrhy. Jde o zblížení Centrální bankou ve Frankfurtu, Evropský výbor pro systémové riziko pod jejím zastřešením. Pokud si přejeme, aby makro a mikroúroveň dobře spolupracovali, tak je logické, abychom zvolili to, co je důležité pro občana, tedy logiku efektivity a nikoli prestiže Jedno hlavně město oproti druhému. Poslední bod v souvislosti se zpravodaj, kteří odpovídají za mikroorgány dohledu, kdo bude spouštět tedy krizový systém. Připomínám text o Evropském výboru pro systém rizika. U tohoto výboru by měla být pravomoc klasifikovat rizika, tedy říci, kdy dochází k velmi závažnému riziku. To je tedy logický přístup vyhlásit tento krizový stav. Samozřejmě s tím, že to bude činěno s příslušnými orgány v rámci kroků, které nebudou spadat pouze po tento orgán. Povedeme další jednání se stínovými zpravodaji, jsem připravena všem změnám, ale skutečně si myslím, že to, co teď probíhá, spekulace proti euru, proti členskému státu a to, co může nastat zítra, pokud některé obavy, které zazněly včera, tedy Měli bychom si vytvořit systém, co možná nejúčinnější. Nikdo nemá absolutní pravdu v tomto směru. Velké úvahy probíhají ve Spojených státech, v Německu, jinde. Je třeba, abychom měli všechny šance na své straně, aby taková krize se neopakovala, minimálně, aby její dopady byly mnohem menší pro zaměstnance, malé a střední podniky a daňové poplatníky. Děkuji. Um, thank you very much. I'll now move on. Děkuji. Teď eh, konkrétní úkoly pro Evropskou centrální banku, pokud se týče fungování eh, posuzování rizik. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám slibuji, že budu hovořit pouze dvě minuty, protože moje zpráva, to je stručný návrh zprávy, týká se nařízení rady, kterému se Evropské centrální bance udělí určité zvláštní úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika. Ve zprávě se navrhuje úzký vztah mezi Evropskou centrální bankou a Evropským výborem pro systémová rizika. Takže my také navrhujeme, že předseda tohoto výboru byl předseda z Evropské centrální banky. A v tomto směru chci poděkovat některým kolegům poslancům, kteří mi poskytli odbornou literaturu. Existoval zde nesoulad cen mezi finanční stabilitou a stabilitou cen. Víme, že stabilita cen, kterou chce udržet Evropská centrální banka a Evropský výbor má za úkol um, udržovat finanční stabilitu, takže se zcela neschodnou. Nechci vás nyní nudit, ale každopádně můj názor je, že dokud nebude existovat evropská vláda nebo něco, co se tomu bude podobat, tak Evropská centrální banka je jediný nezávislý orgán v současné době, který má morální uh, i materiální autoritu, aby hrál klíčovou roli v budoucím evropském dohledu. Toto je můj názor, jak jsem řekl předtím. Já děkuji ostatním kolegům poslancům, kteří mě upozornili na tento nesoulad, který není zcela jasný podle mě, ale vzhledem k tomu, že ještě budujeme Evropskou unii, z tohoto důvodu navrhuji Evropské centrální bance, aby měla tuto důležitou funkci být jediným orgánem s morální a materiální autoritou. Proto jsem ke vlastní zprávě předložil pozměňovací návrh a já navrhuji, aby předseda eh, výboru pro systémová rizika jednou za půl roku vystoupil zde v parlamentu a toto jeho slyšení eh, se bude týkat dohledu. Bude to tedy něco jiného než obvyklé slyšení eh, prezidenta Evropské centrální banky, protože bude mít velmi důležitou úlohu. V tomto směru, dle mého názoru, já souhlasím se všemi názory Dominika Strauskana z minulého týdne v tomto výboru. Podle něho je finanční dohled mnohem důležitější než finanční regulace. Nemá smysl mít tu nejlepší finanční regulaci, aniž bychom měli účinnou eh, či tu druhou stranu. Dnes dopoledne nám pan Konstancio připomněl, že statut Lisabonské smlouvy nedávají Evropské centrální bance žádnou funkci mm, dohledu. My tedy musíme velmi dobře využít této funkce, musíme z této funkce udělat něco velmi důležitého, protože zde nebudeme mít druhou šanci. Pokud během pěti nebo deseti let vznikne podobná krize jako nyní a vlády nebudou mít manevrovací prostor eh, k dispozici, nebudeme mít další šanci, abychom obnovili škody, pokud tedy vznikne krize, která bude stejně velká jako ta současná. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Now we... Děkuji. A teď pravomoci Evropského dozorového orgánu a úpravu seznamu směrnic. Spravodajem je pan Antolin. Děkuji, paní předsedkyně. To se týká směrnice Omnibus. Směrnice Omnibus se snaží zahrnout do jedenácti odvětvových směrnic změny, které musí vzniknout na základě regulací nových úřadů. Jsou to odvětvové e, směrnice týkající se trhu s cennými papíry a bankovnictvím. Hlavní myšlenkou bylo zapojit samotnou existenci eh, těchto orgánů, koordinaci, kterou by měli vykonávat, spolupráce mezi různými existujícími orgány z těchto směrnic a také eh, zprostředkování. Takže ty otázky, které jsou ve směrnici podle současné regulace a technické standardy. Standardy tam musí dojít k větší aktualizaci, protože, jak řekl pan Garcia Margallo, je jasné, že návrhy jsou vypracovány nebo byly vypracovány ještě předtím, než vstoupil v platnost Lisabonská smlouva. Ta stanoví dvě kategorie eh, implementace a delegace. Předtím existovala jediná kategorie a jako důvod architektury Lamfalusy jsme získali dvě kategorie, což je ještě regulační postup, který dříve neexistoval. To byl zárodek de- delegování. Regulační postup, řídící a e, další postupy. To je něco nového, takže tím se zabývá také směrnice Omnibus. Čtyři úrovně arch- nové architektury Lamfalusy, které vznikly eh, v institucích, se týkají úrovně 2 a 3. Úroveň 2 to je regulační úroveň a úroveň 3 to byla úroveň, která spadala pod různé národní orgány, ale nyní to bude existovat a bude patřit evropským institucím a chceme, aby tato úroveň byla závazná chceme, aby technické standardy také měly dopad na úroveň 2. A my jsme se snažili vyřešit tuto záležitost. Já jsem se snažil eh, to vyřešit velmi korektně se zbytkem směrnic o regulaci, ale stanovili jsme řadu kritérií, eh, předložili jste 100 pozměňovacích návrhů Zdá se, že zde nedošlo k velkým neschodám a že vždy budeme moci dosáhnout kompromisu, pokud to bude na základě kritérií, která mohou být užitečná pro budoucnost. Kritéria, která byla stanovena pro technické standardy, jsou následující. Když technický standard musí procházet uh, delegated act protože zde máme dva úrovně legislativy. Je to bývalá úroveň 2 a 3, protože sam, v samotném rozvíjení směrnice zde máme e, různě překryté úrovně. Nesmíme to dát do kategorie delegated act, protože v některých případech se jedná o různé věci, které nemusí procházet tak dlouhým postupem. Takže standardy technické se objevují na úrovni 2 a 3. Úroveň 2 to jsou návrhy standardů a musíme určit, jaké budou delegated act. Kritérium bylo následující. Delegated act musí být všechny ty, které budou tvořit součást jediného knihy instrukcí, neboli single rule book. Tento single rulebook musí mít tři velké osy. Stanovení definicí, aby byly společné pro e, celý vnitřní trh. Musí se jednat o společné definice. Za druhé se musí stanovit a definovat požadavky o reporting a disclosure, které budou společné. Tedy se bude jednat o informaci, kterou dostanou jiné hospodářské subjekty, jiné orgány musí být stejná. A dohled může být vykonáván jednotným způsobem. A třetí prvek Single Rulebook, to budou základní prvky pro to, aby různé orgány, které spadají do evropského systému dohledu, aby mohly spolupracovat, protože to je základ pro existenci a pro spolupráci systému. Takže to je základ Single Rule Book. A spadá to také do definice článku 290 Lisabonské smlouvy podle kterého Delegated Act doplňují eh, základní prvky. A základní prvky to jsou ty, které musí být doplněny Delegated Act. A na úrovni 3 by mm, byla implementace. Je jasné, že postupy, které musí vzniknout pro dva typy technických standardů, orgány by vytvořily standardy, dále by se jednalo o regulační postup Na úrovni 3 by se jednalo o dohled a jednalo by se také o jiný postup. To se musí vyřešit konzistentním způsobem s regulačními postupy, které budou mít obecnou povahu. Já jsem se snažil seřadit kritéria, která nebyla jasná eh, z návrhu komise, ale současně jsem se snažil sem zařadit různá kritéria, která který se týkal návrh komise. S dalšími kolegy jsme se snažili zpracovat pozměňovací návrh, aby část AKI byla zachována v novém postupu Delegated Acts. A ty, tyto pozměňovací návrhy jsme předložili. Takže proto si myslím, že pokud jde o směrnici Omnibus, zde nebude docházet k velkým problémům, pokud jde o dosažení kompromisu? Zdá se, že i právní výbor také předloží důležitý balíček pozměňovacích návrhů, abychom došli ke konzistentnímu řešení eh, různých problémů. Takže budeme přihlížet k pozměňovacím návrhům eh, právního výboru a také se budeme eh, snažit dospět k dohodě s zpravodají eh, dalších hlavních eh, zpráv. I have now turned... Tak teď Vicky Ford, další řečnice Vicky Ford jako první. Já, já se omlouvám za dočasnou absenci Trošku jsem se proběhla po parlamentu. No, je poměrně těžké komentovat pozměňovací návrhy, které člověk nečet, ale prostě ne eh, nemáme mnoho času. Ano, má, máme víc než 1527 poznacích návrhů, takže Jean Paul jich má víc. Je to nesmírně důležité. A prostě je tady třeba obrovského konsenzu, jak ti dohlížecí orgány mají spolupracovat, eh, co mají přesně dělat a tak dále je to tak důležité, aby se to stalo, že to skutečně musí projít prvním čtením nebo prostě co nejdřív. Protože jinak eh, by to bylo ohrožené a já si myslím, že spousta pozměňovacích návrhů směřuje k přiblížení z pozicí rady. Čili je to jakýsi evoluční proces. A já musím říct, že eh, bylo velice dobré tam eh, navrhnout eh, takovou tu revizní klauzuli, znamená přeskum vždy po několika letech. My tedy nepřebíráme mechanicky text rady, je to prostě takové, jak jsem řekl, evoluční. Na několika místech eh, jsem tady se, sešla s regulátory a eh, ptala jsem se, zda tento konkrétní návrh eh, zpravodaje rozšiřuje nebo omezuje vaše pravomoci vůči bance. A zpravodajové někde řekli, že je třeba automaticky zveřejňovat informace. A dozorové orgány naopak řekly, že je pro ně lepší, když oni budou mít právo říci bance, já vás můžu donutit, abyste toto zveřejnili, než když to bude fungovat automaticky. Čili eh, toto posiluje pozici, pokud tam tedy nebude ten automatismus. Čili chtějí mít právo zveřejnit, ale nikoli povinnost zveřejňovat. Čili jestliže chceme lepší regulaci, tak bychom regulátorům měli v tomto eh, naslouchat. Čili dát jim spíše právo, nežli automatickou povinnost. Je to trošku komplikované, ale prostě tak nějak to je. No a pak uvidíme tady, jak eh, dopadly ty zbývající pozměňovací návrhy eh, a uvidíme, co s tím rada a zejména tady návrhy regulátorů. Thank you. Uh, next is Gunnar Hock. Děkuji, Gunnar Hockmark. Thank you. very Děkuji mnohokrát. Za prvé, nezávidím zpravodajům kteří budou muset vzít v úvahu všechny pozměňovací návrhy. Je to skoro tolik jako u pana Gozese. Soustředím se na dvě věci. Za prvé, naše zkušenost z krize je, že potřebujeme skutečně lepší přezraniční dohled a více transparentnosti. A na to se musíme soustředit, protože když projednáváme zákaz produktům od další věci, a vlastně začínáme z opačného konce. Je důležité zajistit, že dohled a pravidla budou existovat mezinárodně, přezraničně a budou, bude více transparentnosti a když to dosáhneme, tak dosáhneme tedy velkého úspěchu. Další věc, kterou bychom měli zajistit, je, že bychom měli ty věci skutečně uvést do chodu. Musíme být pragmatiční a musíme zjišťovat, jaké struktury jsou schudné. A také tedy se to týká evropských eh, orgánů dohledu. Důležité je se moci soustředit a spolehnout na to, co mohou vykonat národní orgány dohledu na národní úrovni. Jeden z bodů, tady fond pro vklady, to je obrovský krok a měli bychom váhat, protože si nejsi, nejsem si jist, zda jsme schopni to naplnit v realitě. A další je, můžeme dosáhnout stejného účelu, když vedle evropského orgánu tento orgán bude mít odpovědnost za to, aby na národní úrovni bylo zajištěné financování pro všechny závazky bank, ať už mají evropskou nebo jenom regionální dimenzi, aby bylo možné vyřešit tyto problémy. A, taková regulace by mohla řešit islandský problém, kde došlo k nedostatku v oblasti regulace a dohledu. A to bych chtěl tedy předat zpravodajům k další úvaze. Děkuji. Děkuji. Děkuji další je Miguel Portáš. Eh, são algumas eh, observações muito breves, eh, são até em alguns. Já mám několik stručných komentářů, nebo spíše se jedná o pochybnosti. Začal bych zprávou pana Margaja, protože si myslím, že myšlenka rozdělení na tři úrovně je správná pane Margajo, aby každý měl vlastní systém dohledu. Ale já začínám pochybovat, když hovoříme o Evropském fondu na obnovu. Já souhlasím s touto myšlenkou, ale podle toho, jak jsem to pochopil, se to uplatňuje pouze pro bankovní instituce, které budou vykazovat evropská systémová rizika. A to vylučuje bankovní instituce, které budou na e, střední úrovni. A to je moje první pochybnost. Já nemohu zapomenout, že v případě mé země, například Portugalska, hlavní situace bankovního podvodu se týkala banky, která měla pouze 2% e, kvóty národního trhu a byla to národní banka. A portugalský minister financí říkal, že se jednalo o banku, která e, nevykazovala systémová rizika. Pravdou je, že nakonec byla znárodněná. A ještě se nepřišlo na příčiny. Takže první otázka se týká toho, jaké banky budou patřit do programu pomoci tohoto fondu na obnovu. Dále, o jakou částku se může jednat z tohoto fondu. I když se tento fond bude týkat pouze velkých bank a bude financován, jak si myslím, mělo by tomu tak být, z výsledků samotných těchto velkých bank, o čem přesně mluvíme, když hovoříme o fondu takového typu? Jaká jsou kritéria? Můžeme po, požádat komisi, aby si tuto záležitost proskoumala. A na závěr bych chtěl zdůraznit ještě jeden aspekt. Jezná se o připomínku paní Gulard ve své zprávě. Já jsem pro maximální konvergenci mezi pravomocemi Evropské centrální banky a pravomocí dohledu. Všechno, co budou eh, rady dozoru, dohledu, já si myslím, že je to obrácený poměr mezi makroúčinností a strukturou. Já Nevím, jestli nevytvoříme celkově příliš těžkou strukturu, příliš komplikovanou. Děkuji. Abychom věděli, jak na tom jsme, mám tu následující řečníky. Mr. Kozlik, Mrs. Jury, uh, Mr. Sanchez Presedo wants to come back in again on other... Pan Sanchez Presedo se chce vyjádřit další věci na pan Pitela a potom se vrátíme ke zpravodajům. Takže začneme nový seznam řečníků paní Wortmann Kohl. Ik wil eigenlijk starten met twee algemene opmerkingen als... Děkuji. Dovolte mi dvě poznámky úvodem obecného charakteru ke zprávě Garcia Margajo k obeřetnostnímu dohledu nad bankami. Jako minule bych se přimlouvala za zachování našich ambicí. Nemůžeme se vzdát část našich ambicí. To je jediný způsob, jak eh, přimět radu k posunu. Měli bychom být eh, rozhodnější než rada. Souvisí to s charakterem naší instituce. Souvis- souhlasím s vyjádřením kolegy pokud budeme hovořit o centralizaci úkolů patřících do obezřetnostního dohledu, měli bychom mít také nástroje pro tyto ambice. Měli bychom mít koordinační mechanismy, protože nejde o to mít pouze orgán dohledu na evropské úrovni, který potom určité věci vnutí členským státům, které by se měly spolehnout na dostatečnou legislativu. Pokud jde o režim pojištění vkladu, není to úplně stejné. Měli bychom se také vyjádřit a musíme být sami také rozhodnější než rada. Druhá věc, co se týče předpokládaných úkolů pro tyto evropské orgány dohledu. Pro u obezřetnostního dohledu je to velmi kvalitní, ale vy říkáte, že bychom se měli zajímat o audity, o kontrolu, o ceny, o přístup k úvěrům a tak dále a tak podobně. Já myslím, že to je mnohem širší záběr a to vyvolává zmatek. I pokud jde o Evropský systém centrálních bank a ECB. Když hovoříte o cenové stabilitě a sledování cen na přístupu k úvěrům, myslím, že bychom měli být logičtí. Logicky tyto úkoly náleží ECB. Pokud jde o zprávu Gigold, já jsem s Čínovou u této zprávy a myslím, že je dobré říci, jak postupovat pokud je o krizové situace. Pokud je o zabezpečovací ustanovení, to je kvalitní odmítnutí britských požadavků, to je také dobré, tam si rozumíme. Ale vy navrhujete zakázat, aby některé produkty byly přijaty do vyjednávání. Vy je chcete prostě zakázat. A často nejde jenom o produkt, ale jde o způsob, jak je nabízen a o rozsah. A to vyvolává nerovnováhu. Není to samotný produkt, ale způsob, jak je používán. A proto, pokud je o obezřetnostní dohled na finančními institucemi, musíme pokaždé posuzovat věci případ od případu a vědět, jaké použití je problematické. Měli bychom tedy zvolit tento přístup. Dále umožnit evropskému regulátorovi se obrátit na, dom, na národní soudy, to je těžko obha, obhajitelné. Není to logické v tomto systému. Tolik jsem vám chtěla říci. Uh, uh, uh. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP u Evropského výboru pro systémová rizika a já bych si dovolal zásadní poznámku, spíše než procházet jednotlivé pozměňovací návrhy. Spravodajka paní Gulár tu již není. Hm, hodně se snažila a já schvaluji její iniciativy a také si vážím jejího přístupu tématu velké svěžesti, ale vzhledem, že rada se vůbec nesnaží, je na parlamentu, aby ukázal naše ambice a já naprosto souhlasím s ní v této věci. Paní Gulár chce za každou cenu jít cestou rozšíření zastoupení ve výboru pro systémová rizika. Nejsem v zásadě proti tomu. Pokud si všichni myslí to samé, tak to asi moc daleko nedojde. Ano, tedy otevření, je to taková móda, ale já to říkám s určitou vážností a moje skupina sdílí tento názor. Mělo by to zůstat v mezích. Evropská centrální banka by neměla být hegemonem mezi institucemi, ale měla by si zachovat jistou kontrolní většinu. Proč? Protože je to právě jediná komunitární instituce v tomto celku a také proto, že osvědčila svou serióznost. Parlament chce ambicioznější záměr než to, co bylo navrženo komisí a tyto ambice jdou cestou více komunitární a méně národní. Výbor pro systémová rizika by se neměl stát eh, institucí, která bude rivalizovat s centrální bankou. Pokud centrální banka přijde o svou kontrolu, dojde ke strašné rivalitě mezi institucemi a to by bylo velmi nebezpečné a škodlivé, protože evropský dolet je již takto rozdroben. Dostávám se k třetímu argumentu zpráva la Rozier a základ, na kterém pracujeme. Všichni se shodnou, avšak vše je záležitostí velmi jemné rovnováhy. Pokud eh, se tento výbor zcela osvobodí, bude třeba revidovat celek. Mikrodohled bude velmi národní, makrodohled musí za těchto okolností být evropský. To je zásadní. A pokud eh, rozmontujeme ten celek, tak je to všechno spochybněno a nemůžu dokážu přijmout uměřenou otevřenost, ale ne to, co prosazují naši zelení a socialističtí kolegové. Červenou čáru bychom neměli překročit a pozměňovací návrhy vycházejí z této zásady. Nejsme tvrdohlaví a nikdo nám to nemůže vyčítat, ale věřím, že paní Gulár vezme v úvahu stanovisko naší skupiny a dovolte mi také říci ještě jednu věc ke zprávě pana Margaja. Pane předsedo, rozhodovací proces je pro mě nesmírně důležitý. A mohou-li podpořit zprávu Skinner a Gigold, zpráva mého vynikajícího kolegy Garcia Margaja, který zavádí hlasování kolektivnou většinou, upřednostňuje tedy velké členské státy, tedy home státy oproti host státům. A ve všech rozhodnutích, která se týkají vztahu home-host mezi členskými státy, já bych upřednostnila řešení členský stát jeden hlas, když rozumím potřebě rovnováhy mezi home a host a proto bych spíše podpořila kompromis komise, který byl převzat Skinnerem a Gigoldem, tudíž nemohu, pane Garcia Margajo, přijmout váš pozměňovací návrh 130. Děkuji. Mr. Kozlik. Pan Kozlik. No, Ale děkuji pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. V mnohých věcech hluboce souhlasím s paní Luling. Na legislativu finančních trhů jsme dva, to je Rada a parlament. Je samozřejmé, že v první řadě je na místě dohoda, e, že tedy ten prvopočátek legislativy, e, které se, která se dostává do Evropského parlamentu, jsou dohody na úrovni rady Eh, které to jsou dohody, které byly těžce dosaženy a samozřejmě pozměňující návrhy z Evropského parlamentu tyto dohody vysilují v mnoha případech tak, že asi bude těžké dohodnout se s představiteli členských zemí. Já jsem eh, veliký pozměňovací návrhu předložil našemu ministerstvu financí a Národní bance Slovenska, také Slovenské bankovní asociaci. A první signály z ministerstva financí Národní banky mám. Eh, dobře se shodují a možná reprezentují či definují pozici menších zemí v některých základních bodech legislativy tak, jak by měla být v Evropském parlamentu změněna. Navzory tomu, že jsou mi sympatické mnohé návrhy, které leží v parlamentu evropském, je třeba počítat s tím, že mnohé z nich narazí na tvrdý odpor v členských zemí a já teď nechci jít do detailů. Členské země to budou pokládat za zásah, který není přiměřený a který nepřináší to, čeho bychom chtěli těmito návrhy dosáhnout. Nedomnívám se, že nová legislativa, ať už se týká eh, dohledu na finančními trhy nebo jiných záležitostí, že je to věc obvahy, ale spíše jde o uvedení ambice a eh, ambice do souladu s realitou pokud tedy vnímám zatím předběžné námitky ze strany slovenských institucí, je jednoznačně, že zůstává poměrně tvrdá pozice v tom, aby si národní orgány podržely kompetence dohledu nad jednotlivými finančními institucemi a aby nedošlo k neproporčnímu přesunu pravomocí na nové evropské orgány, což by mohlo být negativní fiskální dopady a dopady na stabilitu národních trhů. Je třeba také připomenout kompromis na úrovni rady v prosinci loňského roku, svolaný taky eh, na Ecofinu, že totiž se nemají dodávat rozhodnutí v případě krizových situací a při řešení sporů mezi kompetentními orgány podobné výhrady a tady vybírám na Mátkově. Výhrady tady existují proti tomu, aby hlavní rozhodující, rozhodovací orgán ESA rozhodoval na základě prosté většiny členů na principu jeden zástupce, jeden hlas a ne, aby dozorčí rada hlasovala kvalifikovanou většinou. Princip vyjádření národními státy se tedy bude dodržovat a k tomu střetu kompetencí mezi Evropským parlamentem a radou v případě prosazování pozice jeden zástupce, jeden hlas zůstává. Takových případů je poměrně hodně. Já se budu snažit je uspořádat systematicky a předat je zpravodajům podle konkrétní legislativy a možná tak získáme obraz o tom, kde se pohybujeme v rámci komunikace mezi národními státy, radou a Evropským parlamentem. Podotýkám, že podle mých dosavadních informací většina malých států i větších států se přidržuje pozice definované v rámci základních dohod o legislativě finančních trhů, což do značné míry vyjadřuje komise, tedy pozice Evropské komise. Děkuji. Mrs. Jury. Olika. Thank you, Madam Chair. Um, in, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych vás požádat, abyste zvážili pozměňovací návrhy, které jsme podali s kolegy. To se může týkat tří návrhů. Chceme posílit nezávislost těchto orgánů, nezávislost, tedy nezávislost těchto orgánů, jejich reprezentativnost a v neposlední řadě chceme udržet silný parlamentní dohled nad těmito orgány. Nechci teď zacházet do detailů. My bychom si přáli, aby eh, tyto orgány, aby v nich eh, lépe byly zastoupeny určité členské země, eh, tedy v jejich řídících radách. Jinými slovy, měli by tam zasedat zástupci starých i nových členských zemí. to je důležité, protože je na Evropské komisi, eh, která eh, schvaluje eh, tento představenstvo tohoto orgánu. Komise tam tady nemusí být zastoupena a pokud tam nebude, tak ty orgány budou nezávislejší. A pokud se týče role Evropského parlamentu, zde bychom si přáli, mít slovo při nominaci odvolacích orgánů. Ráda bych eh, také nyní hovořila o výboru pro systémová rizika. Já jsem o tom hovořila včera v přítomnosti pana Trišeta. Ten původní návrh eh, nespecifikuje slušení řídícího výboru. Náš návrh je, aby zcela jasně zaznělo, že zástupci eurozóny i zemí mimo eurozónu budou v tomto řídícím výboru přítomně. Také bychom chtěli, aby ECB a národní centrální banky eh, byly také schopny kontrolovat eh, fungování tohoto orgánu. A ten reporting by měl být takový, aby neznamenala eh, zbytečný, zbytečnou zátěž. Tak zpravodajové až nakonec takže teď pan Pitela. Grazie, presidente. Considerando che ormai è in... Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že nyní již začala spolupráce mezi radou a parlamentem, bude vhodné, aby zde existoval co nejvíce společný postoj. Já jsem si prozatím vyslechl vystoupení, na základě kterých mám pocit, že pracujeme v tomto směru. Jde zde o hodně, takže nesmíme ustoupit. Pokud ustoupíme, znepřátelíme si občany, kteří nebudou chápat, proč Evropský parlament má slabý postoj a proč ustupuje radě. Stručně. Mých 90 pozměňovacích návrhů se týká následujícího. Jedná se o komitologii Delegated Acts. Pozměňovací návrhy, které se toho týkají, chtějí, aby to byla Evropská komise, která může pozměňovat návrhy. Dále krizové případy, Nový úřad pro systémová rizika by měl být kompetentní, aby rozhodoval o rizicích komise by mohla usnadňovat výměnu informací mezi příslušnými orgány. A ze stejného důvodu podporuji rozhodnutí týkající se střídmosti, která by měla zabránit různým neschodám. Rozhodnutí by měla být závazná pro příjemce, abychom měli stejná pravidla na evropské úrovni. Tento orgán by měl vyřešit jakýkoliv nesouhlad při uplatňování komunitární legislativy. Dále, článek 22 a následující bychom mm, pomocí těmito článků Pomocí těchto článků bychom měli poskytnout větší ochranu investorům. Já také žádám o více definovanou úlohu pro skupinu zainteresovaných subjektů, se kterými by se konzultovala rozhodnutí. A dále, já jsem již několikrát řek, hovořil o nebezpečí týkající se fiskální zodpovědnosti členských států. Nejistota by mohla vzniknout při výkladu a mohla by paralizovat orgán při řízení krizových situací. A na závěr bych chtěl říci, abychom měli větší transparentnost a jistotu v oblasti derivátů. Tento orgán by se měl, by měl patřit do orgánu dohledu. Děkuji, Eliza Ferreira. Ehm, ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dva druhy otázek. A myslím si, že je důležité, aby zde existovala absolutní konzistence mezi těmito dvěma bloky. Já jako zpravodajka cross-border banking, já bych chtěla pochopit detaily konečného návrhu který schválí pan zpravodaj Garcia Margallo. Za prvé, máme zde zvláštní systém pro banky nebo systémové instituce, ale cílem by bylo postupně rozširovat tento modus na všechny ostatní, zvláště na ty cross-border, na ty přeshraniční, anebo je cílem zachovat tři systémy, které by byly navždy oddělené. Druhá otázka. Týká se fondu. Souhlasím s složením a s ambicemi fondu, ale občas jsou detaily složité. Já si myslím, že fond má smysl. Má smysl, aby průmysl zajišťoval své vlastní riziko. Ale v rámci čeho by fungoval v rámci Evropského bankovního úřadu, v rámci task force tohoto úřadu. D- za druhé, cíle fondu. Byla by to záchrana věřitelů anebo ochrana systému a snížení systémového rizika, protože to jsou různé věci. Jedna věc je bailout bank a za druhé je zasáhnout, aby byly omezeny škody. Jaký je tedy hlavní cíl fondu? A třetí otázka. Když fond bude zasahovat do systémové banky, bude to jakýsi eh, zvláštní režim. Nemůžeme pracovat eh, regulárně s legislativním, s legislativním systémem. protože legislativa, pokud jde o legislativu, já si myslím, že je zde eh, určitý, určitá pochybnost, kterou nemohu vyřešit, takže bych byla ráda, kdybyste mi to objasnil. Pokud jde o příspěvky do fondu, souhlasíte s tím, že tyto příspěvky by měly být založeny na riziku? Přispívalo by se podle míry rizika? Hledali bychom to, co předpokládá bazilejský výbor? A další otázka týkající se rizika. V tomto eh, okamžiku i ve Španělsku se vytváří národní fondy. Tyto národní fondy v případech, kdy země mají podniky, které jsou také systémové, jakým způsobem vidíte fungování těchto národních fondů a jakým způsobem by se to skloubilo s celkovým fondem. A na závěr bych chtěla říci, že musíme být ambiciozní. Pokud chceme mít evropský trh, musíme vyřešit něco, eh, vytvořit něco podobného. Ale Ráda bych znala váš detailnější názor na danou záležitost. Děkuji. Kay Swinburne. Kay Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme umožnili skupinám, aby měli konzistentní linii a ty pozměcené, které jsme předložili, jsou v souladu s tím. Já bych si přála, aby výbor skrze zpravodaje zajistil soulad mezi zprávami v dalších fázích, protože by to mohlo všechno rozbíhat v současné fázi. Na rozdíl od kolegů ECR plně podporuje vytvoření nových orgánů a také Evropského výboru pro systémová rizika. A také vítáme nová, nový soubor pravidel ale pokud je o harmonizaci po, pokud je o harmonogram k prvnímu lednu 2017, domníváme se, že by tyto orgány měly být v této rané fázi měly být co nejjednodušší. Před námi jsou dvě hlavní překážky. Jak už jsem řekla dříve, v dalších slyšeních eh, rezoluční fond by měl mít eh, celou do budoucnosti, ale bez studie o provedenosti dramaticky celý proces zpomalí. Vytvoření fondu, který měl mít kapacitu několik stovek miliard euro, není příliš rychlá záležitost. Existuje koncenzus mezi regulátory, že vymáhání práva se děje nejlépe na místní úrovni skrze národní orgány, které mají i příslušné personální vybavení. A nebylo by vhodné předávat pravomoci okamžitě Evropskému dodu a proto podporujeme to, co říkal Peter Skinner, evoluce, několik revoluce. Vytvořme orgány dohledu, vyřešme operativní problémy, než jim svěříme větší odpovědnost. A musím říci, že na setkání trojky minulý týden kolega se ke mně otočil a řekl, ECR má nyní nový význam je to, jsou to evropští zástupci rady. A to mě skutečně pobavilo, protože já si myslím, že je velmi důležité to v prvním čtení prosadit a v současné fázi díky našim pozměňovacím návrhům a z pozice rady je tak odlišná, že zblížení těchto stanovisek skutečně umožní vytvořit strukturu dohledu a to je pro mě priorita. A v budoucnosti jim můžeme přidat pravomoci, až už budou fungovat. To je moje přání. Je třeba se maximálně snažit, abychom toto prosadili v prvním čtení. Děkuji. Pan Klut. Ja, danke schön. Ich bin's nicht Shadow, sondern äh, das ist eigentlich. Äh, děkuji. Eh, to by vlastně měl vysvětlovat eh, Tomas Hendl, který tady bohužel dnes není, takže já ho tak trošku eh, stručně zastoupím. Naše pozměňovací návrhy sásejí na větší zapojení občanské společnosti při kontrole dozorových orgánů, to jsme sformulovali, zejména tedy nezávislí vědci, by tady tam měly být. Eh, tady vlastně došlo k tomu, že se eh, tato krize, která nyní vypukla, nepředvídala dostatečně eh, a naše cíle podporují také z velké části spravodajové ale vidíme, že tady je jeden kritický bod a to malé zásahové pravomoci těchto dozorových orgánů a to se také týká Evropské centrální banky, které, kterou považujeme za částečně spolu zodpovědnou. Pokud se týče struktury těchto orgánů, my máme určité Eh, určité takové otázky, jestli má smysl tyto orgány, aby tyto orgány sídlily jinde. No a na závěr podporujeme eh, Svenův návrh, aby dozorové orgány měly možnost zakázat nebezpečné a ty takzvané jedovaté finanční produkty. To tady už několikrát zaznělo také na předchozích zasedáních, to tady podporujeme. My eh, každopádně tedy budeme žádat zákaz některých finančních produktů, jako třeba CDS a tak dále. A jsme také pro daň z finančních transakcí. Toto mě teda Thomas Handel předal a požádal mě, abych vám to řekl. To je všechno. Děkuji vám za pozornost. Right, uh, I'm now moving... Tak a teď se vrátíme ke zpravodajům, eh, kteří eh, chtějí ještě jednou promluvit. Ano, takže nejdříve Antelin. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, že jsem jako první. Protože já nemám žádný komentář k otázkám kolegů, protože nemyslím, že by zde padla nějaká přímá otázka. Chtěl bych využít této možnosti, abych se ještě zmínil o tom, jaké návrhy jsem sám předložil. Já jsem předložil pozměňovací návrhy ke třem zprávám, které zacházejí ještě dále, než byla původní návrh komise. Myslím, že jsem více rozšiřoval zprávu pana Garcia Margaja, je to můj přítel a myslím si, že odvedl skvělou práci. Abych ho trochu e, ještě vysvětlil jeho postoj, on má moc rád hudbu a my to můžeme ještě doladit všechno. Myslím si, že tento text by mohl být ještě konzistentnější a mohl by posloužit lépe politickému dialogu, který musíme nastolit s radou. Parlament by měl mít jasný postoj a měl by hájit také jasné cíle. Chtěl bych říci, že finanční udržitelnost se objevuje jako jeden z cílů, který chce dosáhnout finanční dohled. Finanční dohled to není nějaký vágní koncept, ale objevuje se v různých prvcích, které jsou stanoveny. Jsou zde dokonce lhůty pro e, tento dohled. Jedná se o internalizaci nákladů, o tom, že se to objevuje v různých návrzích. Dále, co znamená evropský systém finančního dohledu? A nechtěl jsem mít zjednodušený pohled. Pokud existuje takový systém dohledu pro velké subjekty, to znamená, že i velké společnosti na vnitrostátní úrovni budou eh, pod dohledem. A jakým způsobem bude fungovat tento systém na vnitrostátní úrovni? Já si myslím, že žádný finanční subjekt by neměl Eh, stát mimo kritéria evropské standardy. Měli bychom tedy stanovit určitý limit, aby všechny subjekty měly eh, určité normy, protože žijeme ve společném evropském prostoru. Tato kritéria by měla být eh, progresivní. Jeden důležitý aspekt je, že tento technický dohled uplatňování legislativy podle bazilejských zásad se jedná o uplatňování zákona, ale také o otázky bezpečnosti a solventnosti. My jsme v tomto směru měli dva příspěvky. Definování zásad solventnosti a bezpečnosti na evropské úrovni. Jedná se o systémová rizika a přeshraniční rizika. My jsme přinesli určité prvky, které by mohly podpořit Eh, rozvoj evropského dohledu, který chceme, aby byl konzistentní. Musíme stanovit, v čem bude spočívat Single Rule Book, což je společná kniha instrukcí, kterou nikdo ještě nedefinoval. Musíme to udělat my, jako parlament, jako instituce, protože hájíme svá, mm, svoje vlastní pravomoci a musíme si stanovit, co je cílem legislativy Máme zde návrhy v tomto směru a nebudeme mít jenom tento single rulebook, který je založený na riziku, ale kromě toho budeme mít katalog pravomocí vnitrostátních orgánů. Ale co je důležité? Tak, jak bankovní orgán bude mít přímé pravomoci, Některé pravomoci musí být akceptovány uvnitř tohoto systému. Musíme tedy tyto pravomoci definovat. A musíme na ně pohlížet přísně a musí být bezpečné. Doufám, že tuto otázku vyřešíme v nejbližší době. Také si myslím, že orgány musí být silnější a nezávislé. Až budou vytvořeny technické standardy, tyto technické návrhy, které budou spadat do přenesených pravomocí, ale také i tyto standardy dohledu. Musíme se tím zabývat, musí mít také závazný charakter, takže to musíme vyřešit. Musí to být eh, širší konzultační postup, do kterého by se zapojily různé finanční subjekty, ale stejně taky zaměstnanci, spotřebitele a další na závěr bych chtěl říci, že já spolu se spravodajem se chci dohodnout na následujících eh, tématech. Přímý dohled. Já nejsem proti přímému a zcela přímému dohledu. Dokonce by ho mohly vykonávat subjekty, které by přímo eh, spadaly do pravomoci Evropské unie. Měli bychom si určit, kde přesně umístíme eh, přímý dohled. Chceme globální banku. 25 globálních bank, to je, ty združují zhruba 40 finančních aktiv na světě. Chceme mít tedy tuto globální banku, která by spadala do přímého dohledu. Můžeme dojít k dohodě. G20 také dospěla k dohodě v Londýně. Hovořili tam o tomto tématu. Pokud to bude probíhat na mnohostranné úrovni, to bude lepší než jednostranné vyjednávání. Každopádně, my bychom se nějakým způsobem tímto tématem zabývat měli. Dále, měli bychom zjistit, jaké bankovní subjekty by měly spadat do dohledu. To nám přinese větší přidanou hodnotu. Zvláště pokud jde o Evropský fond finanční ochrany. Já chápu, co řekla paní Elisa Ferreira. Já si myslím, že riziko je, když to učiníme pro určitý omezený počet subjektů a nebude to mít horizontální povahu. Měli bychom mít tedy Evropský fond záruky vkladů a měli bychom vědět, jak je to skloubeno se systémem rizik nebo dalšími finančními systémy. Takže měli bychom tomu věnovat nějakou studii, měli bychom se nad tím zamyslet. Pan Margajo je zpravodaj, který má hodně zkušeností, je to velmi otevřený člověk a já spolehám, že až se bude hlasovat o tomto o jeho návrhu, tak získáme odpovědi na mnohé otázky. Děkuji. Dám panu Margojovi příležitost. Já se budu snažit odpovědět velmi stručně všem, kteří zde vystoupili a začnu panem Eskinou. Jako příslušník eh, ze skupiny konzervativců, tak není pro žádnou revoluci. Já, když si když použiju literární dílo, tak eh, je to, eh, tento pán by chtěl změnit něco, ale neměnit nic. Dále jsem hovořil se zástupcem anglické vlády a říkal, že vlastně bychom nic měnit neměli. A pokud tedy se ukáže příští krize, tak bychom tedy možná o změně mohli uvažovat. Zmiňoval zde nějaké údaje, ale nejsou to ty údaje, které já mám k dispozici. On zmiňoval, že fond by měl k dispozici více peněz. Ale moje údaje jsou jiné. Ztráty pojišťoven byly šestina toho, o co přišly banky. A nový kapitál, který vyžadují pojišťovny, je devítina toho, co, vyža- co vyžadují banky. Takže zde hovoříme o investicích, které jsou menší pro pojišťovny než pro banky. Za druhé, Možná, že zde existují pojišťovny pro systémová rizika. Vrátím se k údajům odvětví. Údaje říkají, že zde byly, byla systémová rizika v těch společnostech, které mají omezené bankovní uh, aktivity. Jedná se například o Egon z Nizozemska nebo AIG, krize z AIG, vznikla kvůli fondu, který byl v Londýně, takže nevznikla kvůli američanům. A hovoří se zde o monoliner, ale podrobněji bych chtěl o tomto tématu pohovořit při jiné příležitosti. Paní Vicky For mi říká, že oni se drží linie rady. To je jasné. Rada rozředila návrh komise a návrh komise rozředil zprávu La Rosière. Sama zpráva La Rosière nezacházela dál, protože si sama myslela, že jej tento návrh nebude schválen. Ale rada se snaží snížit, zmenšit pravomoci evropských orgánů. A kromě toho stanoví určitou, určitý postup, který se nazývá britské veto, kvůli kterým se členský stát může apelovat na eh, členy v radě, pokud si myslí, že nějaký postup nebyl správný. Takže tento postup se mi nelíbí, tak jak je navržený. Pan Hotmark se zmiňuje o ponaučení z krize. Máme zde zprávu La Rosier a zprávu Turner Review. Turner Review je založen na dvou případech. Irský případ a Lehman. Pojišťovny jsou založeny na případu AIG, ale jsme zde u Lehmanu a Irska. Říká pan Turner, že zde existují dvě řešení, pouze dvě. Buď poskytneme více pravomocí eh, dozorci hostitelské země, to znamená, který může zakázat aby se nejednalo o pobočky leceřené společnosti, který může stanovit pož- kapitálové požadavky. Pan Turner doslovně říká, že to bude znamenat zlikvidovat evropský pas a zlikvidovat myšlenku evropského trhu finančních služeb. A nebo bude mý, budeme mít evropský orgán. A tento evropský orgán bude mít dvě pravidla. E, skupina dozorců, pokud se dozorci neschodnou, anebo poskytneme evropskému orgánu závazné pravomoci a tento orgán bude moci diktovat své požadavky. Orwell říkal, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější než jiní. Musíme stanovit jaké budou finanční instituce, kterým se musí pomoci, jak jsme viděli v případě Lehman, protože krach takovéto instituce by vedl k systémovému chaosu a vznikla by krize, e, zastavil by se růst a vznikla by nezaměstnanost, jak jsme to viděli. Ale problém je, kdo bude hlídat a kdo v případě problému za všechno zaplatí. Pokud tedy někdo má hlídat, bude to bankovní orgán, který bude mít nadnárodní povahu a bude mít co, k systému co nejblíže. My jsme již viděli selhání národních orgánů, například v případě Irska a k tomuto tému, tématu už není zapotřebí nic dodávat. Takže zodpovědnost za dohled mohou mít tyto instituce. Ještě uvidíme, jaká kritéria zde vzniknou. Všichni se shodneme, že to nejdůležitější je riziko, ani ne rozměr nebo přeshraniční povaha. Kritérie hodně, řekli to moji kolegové. Jeden zpravodaj z britské strany říkal, že kdybychom na, na nadnárodní úrovni dohlíželi nad bankami, tak by se nestalo to, co se stalo. Takže já se platím. Kdo za to zaplatí? Jak říkal Obama, Main Street nesmí platit eh, to, co se stalo ve Wall Street. Takže i podle strategie 2020 banky nebo ty subjekty, které jsou zodpovědné za to, co se stalo, musí přispívat. Hovoříme zde také e, například v řeckém případě o emisi e, dluhopisů. Předtím jsme říkali, že je příliš brzo a nyní je příliš pozdě na to, abychom měli e, měnový fond. Jak je vidět, nikdy nepřicházíme s našimi nápady včas, což mě skutečně zneklidňuje. Paní Luling se zmiňuje návrhu rozhodnutí kvalifikovaná většina nebo jeden stát, jeden hlas. O tomto hlasování můžeme ještě diskutovat. Já jsem zastáncem jeden člověk, jeden hlas. Nevím, jestli je to příliš realistické, když v poslední instanci za nějaké neštěstí musí zaplatit daňoví poplatníci. i když členské státy jsou na tom různě, mají různé podmínky, mají různý obrat a podobně. Když členský stát se obrací na nějaký uh, orgán a chce, pokud nesouhlasí s rozhodnutím nějakého orgánu, obrátí se na radu, tak si myslím, že by tento stát neměl hlasovat. Já si myslím, že někteří mě podpoří a mnozí další mě budou věčně nenávidět. Paní Georg, souhlasím s novými a se starými zásadami. Musíme tam měnit terminologii. Nejsou to státy vně a uvnitř eura, ale jsou to státy, které jsou, spadají do výjimky, protože všechny státy chtějí vstoupit do eurozóny. Dále se jedná o smlouvu když smlouva vyžaduje, aby komise mohla pozměňovat návrhy. My jako parlament nemůžeme s určitými postupy souhlasit a my jsme učinili to, co se nazývá beauty contest. Měli jsme stručný seznam, na základě kterého budeme postupovat. Pan Peters, já souhlasím s vašimi úvahami. A já jsem mohl učinit svůj návrh dvěma směry. Za prvé se snažit odhadnout, jak udělat zprávu, která by se líbila všem. A nebo se snažit najít nová řešení, která by osvětlila to, co se děje. Rada ve své strategii 2020 řekla, že finanční sektor by měl zaplatit za to, co se stalo a to před třemi měsíci neudělal. A v dalších tématech také došlo k velkému eh, pokroku. Měli bychom mít ambicioznější návrhy a měli bychom mít také co největší podporu směřovacího výboru. Měli bychom eh, se te, tedy dohodnout s radou, ale neřídit se tím, co řekl jeden generál, že mír je vždycky možný, stačí pouze se vzdát. Pokud to učiníme, tak se můžeme v klidu dát kafe a nemusíme se o nic dalšího starat. Paní Ferrero, já abych reagoval na to, co jste řekla. Ptala jste se, jaké jsou rozhodnutí pro systémová rizika. Máme hodně mezinárodních kritérií. Bude to eh, bankovní výbor, hovořila jste o příspěvcích, já jsem o tom mluvil. Jedná se o to, aby daňoví poplatníci platili co nejméně za špatná rozhodnutí určitých finančních institucí. Paní Sejbol, můžete být v klidu, my, zpravodajové, budeme spolupracovat, při nejmenším pokud jde o mě. A pokud jde o realismus, vývoj a tak dále, když jsme zde hovořili o postupu Lamfalusy, ve všech postupech, kde se parlament musel vzdát legislativních kompetencí, protože běžný postup byl příliš pomalý, pomalejší než finanční odvětví, my jsme ustoupili. A viděli jsme nakonec, že se e, návrhy, že návrhy zůstávaly v radě a v komisi, ale ne zde. Kdy jsme my museli regulovat určité produkty, například deriváty, a určitá odvětví, jako riziková fondy, nebo když jsme měli mít nějaké zvláštní postupy kontroly a dohledu, anebo když jsme hovořili o různých eh, vkladech a tak dále, tak nám říkali, že to není možné, že to byly utopické myšlenky a stalo se to, co se stalo. Myslím si, že současný komisař ale je mnohem, splňuje, mnohem více splňuje moje očekávání, což mě těší. Pane Klude, já souhlasím s tématem umístění. Pokud chceme dosáhnout účinnosti, všechny instituce se musí nacházet na stejném místě, musí mít stejné zaměstnance a to je i případ pro jediného eh, evropského do, dozorce. Dále. Pokud jde o CDS, všichni po tom, co se stalo v Řecku, e, všichni volají po jejich zákaz, i když to není jediná příčina toho, co se stalo. A dále, já souhlasím s tématem udržitelnosti, včera jsme o tom hovořili a zařadím to do textu. Jak funguje bankovní evropský úřad a další dohlížitelé? Ten evropský úřad e, bude předávat pravomoci a vnitrostátní orgány je budou přijímat. Bude mít evropské funkce, se kterými ještě nemáme příliš zkušenosti, Bezpečnost, souhlasím s tím. Evropská společná kniha, souhlasím s tím, ale nechápu, a je to moje úvaha na závěr, která platí pro všechny, souhlasíme s tím, abychom zamezili roztříštění legislativy a také rozdrobenosti, pokud jde o pravidla dohledu a regulace z legislativního hlediska by tedy měly existovat stejné, stejné formy, stejná pravidla, anebo bychom měli mít 18 tisíc různých formulářů a 27 různých pravidel. Takže bude to rozmar, anebo tedy eh, to vyřešíme evropským způsobem. Děkuji. There, there is a lot to say. Um, Sven, I'll come to you next. Uh, po hodinách debat dnes i poslanci začínají být unaveni a někteří zástupci rady už odešli, jiní tu, za, tu ještě jsou. Nehovořím o vás. Tudíž já vlastně nevím, do jaké míry bych to měl komentovat, ale zmíním několik eh, bodů. Silví si nepřeje příliš mnoho komentářů. K paní Lulink, ona zdůrazňovala, že existuje zásadní rozdíl, pokud jde o hlasování u poznacího návrhu 130, u bankovního úřadu, u bankovního orgánu a tam by mohl být rozdíl se zprávou Petra Skinnera a mě na jedné straně a Jose Maria Margaja. A podle našeho polu ten rozdíl je minimální. Nezdá se nám to velké eh, eh, rozlišení. Musím o tom ještě mluvit. Kromě toho souhlasím s řadou výroků, zejména s většinou toho, co řekl pan Pitela, aniž bych to viděl písemně, zdá se, že je to naprosto otevřené k diskusi, zejména když hovoříme o přímém dohledu ústřední protistrany. To je v souladu s, čím, s tím, o čem jsme stejně uvažovali. Myslím, že klíčová debata, kterou povedeme, bude o tom, jak tyto zprávy budou náročné. A to je asi hlavní diskuse, kterou povedeme nad rámec podrobností a řekl bych, že obecná linie by měla být říci, nezabíhejme do věcí, které by mohly být sporné a tudíž které by mohly pozdržet celý proces. A já musím říci, tak se nedívám na úlohu parlamentu v této fázi. Takže v této situaci úloha parlamentu není se dívat na radu a ptát se místních ministerstv financí a bankovních orgánů a nevím koho dalšího v členských státech, zda s tím souhlasí a pokud s tím souhlasit nebudou, tak je to problém z hlediska rychlého rozhodování. Nikoli. Řešení, které by mělo vyplynout z tohoto procesu, by mělo brát v úvahu zkušenosti z krize a mělo to být řešení slabin, které se ukázaly. A pokud budeme mít jasnou informaci o tom, že je lepší umístit orgány dohledu na jedno místo, tak to uděláme. Pokud budeme mít informace, že některé subjekty by měly mít funkci hlavního dohležitele na evropském trhu, tak to uděláme. Pokud orgány budou moci mít odpovědnost pouze, pokud budou mít také finanční oporu. A paní Wortmann Kohl to důrazně řekla. Také by mělo dojít, mělo by také dojít k vytvoření fondu, aby bylo možné poevropštit odpovědnost tam, kde je to nezbytné. Tudíž eh, já si myslím, že to nebude tak jednoduché říci, podívejte se, dáme tam jenom to, na čem se snadno shodne v prvním čtení a pak teprve vezme parlament svou roli vážně. Já nebudu vypočítat všechny pozměňovací návrhy, které jsem předložil jako stínový k dalším zprávám. Brzo to dostanete a potom o tom budeme v duchu spolupráce jednat. My jsme předložili také společně řadu pozměňovacích návrhů a teď máme velkou odpovědnost jako všichni zpravodajové, abychom spolupracovali stejně dobře jako v minulosti a zajistili, že budeme mít kvalitní první hlasování. Myslím, že první hlasování zde ve výboru, o to bychom se měli snažit, abychom dospěli k širokému koncenzu a neuvažovat již dopředu, jaký bude výsledek ve vyjednávání v prvním čtení. Peter. Děkuji. Petr? Děkuji, paní předsedkyně. Paní Votmanko to charakterizovala eh, spíše nešťastným způsobem. Já jsem eh, Brit, který se eh, postavil do linie s komisí a také s některými pozměňovacími návrhy. To znamená, já si myslím, že její poznámky měřily vedle. My jsme zavedli Eh, změnu fiskální zodpovědnosti, chtěli jsme definice, dále eh, participaci, dále jsme hovořili o ambicích, poněvadž my jsme eh, hovořili o tom, jaký čas je proto třeba, hovořili jsme o pravomocech orgánů a také o rozhodování. To znamená, chtěli jsme, aby tam došlo eh, k opravdu nastolení rovnováhy. Čili my tedy se shodujeme tedy s tím, eh, spíše s tím, co je komise plus, a my tedy pracujeme na parlamentním textu a tam musí být rovnáha mezi ambicí, logikou a realitou. A já to možná můžu rozvést i do detailu, ale možná, že teď ještě eh, není ten pravý čas, abychom hovořili také třeba, kolik peněz by měl být eh, ve fondu v příštích 6-7 měsících. Mě by eh, zajímalo, jestli jsme skutečně schopni do 1. ledna tohoto dosáhnout a jestli tedy využijeme svůj politický kapitál, v kontextu debatování s radou, pane Garcio, eh, o tom, co chceme dosáhnout. Já myslím, že v té zprávě je daleko více než toto. Takže možná, že se nezhodneme na této části obsahu, ale eh, měli bychom prostě se dohodnout na tom, eh, na co bychom se měli zaměřit. Čili jestli by to mělo být 5% HDP Evropské unie, co eh, by mělo jít do tohoto rozpočtu, což tedy eh, v podstatě vychází se současné základny pro pojišťovací průmysl. Já nevím, jestli je to dobře nebo správně. Ale samozřejmě, že ne, všichni se shodneme. A samozřejmě eh, Otázka je tedy, jaké jsou, jaká jsou aktiva pošťovacího průmyslu, bankovního průmyslu. Čili já myslím, že tam je eh, skutečně eh, je to poněkud eh, víc, takže v, v různých zemích prostě by mohl, museli být příslušné instituce být schopny si získat daleko více vlastního kapitálu než ostatní, čili já nevím. Já tedy navrhuji, abychom se drželi toho, kde můžeme opravdu, eh, opravdu i jasně argumentovat. Čili a to se týká třeba eh, způsobu, jakým se eh, jedná na trhu. A tak já si myslím, že bychom se měli spíše opřít do Elisu Ferreru a já musím říct, že pane Karsio, že eh, musím říct, že některé tedy z vašich argumentů opravdu mě nezabrali. Ještě Silvia. Já budu nesmírně stručná vzhledem k tomu, kolik nás lidí zde poslouchá. Za prvé, nechci nic odkládat. Chceme to ukončit co nejdříve. Nechceme to ani rozmělnit a já za sebe a tady se připojuji k Jose Manuel, já si nemyslím, že spolurozhodování znamená, že rada stanoví právo a parlament se bude jenom posunovat. Půjdeme tu cestu spolu. Příliš mnoho textů bylo deformováno vnitřní logikou rady. Můj přístup je takový, že jsem otevřena všem pozměňovacím návrhům všemu, co přijde z rady, co bude v obecném evropském zájmu, všemu, co bude v obecném zájmu kauzy, které sloužíme, což by mělo znamenat něco efektivnějšího. Mluvme o tom. Na druhé straně logika, že můj národní pohled je tento a tím končím, tak eh, skutečně to nás nepřesvědčí. A španělsky umím tak la mano, ne la mano, takže půjdeme skutečně ruku v ruce. Poslední věc. Děkuji zpravodajům, kteří se zmínili, pan Portáž, paní Luling. Nalezneme rovnovážný bond mezi otevřeností a centrálními bankami. Vidíme, že tu jsou odlišné důrazy, ale myslím, že ta rovnováha bude schudná. My jsme, jak říkal Peter, dobře spolupracovali, budeme i nadále dobře spolupracovat a ve výboru možná jsou ještě nějaké rozpory, ale podaří se nám to. Thank you very much. We've got 15 minutes to... Děkuji, zbývá nám 15 minut. Takže já myslím, že teď mohu uzavřít zasedání a samozřejmě, že eh, podrobnosti eh, vám rozešleme.